Vážení kolegové, eh, budeme pokračovat v plenárním zasedání. Mám tady různé informace, zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Máte nějaké připomínky? Eh, Nemáte? Eh, tímto je tedy zápis schválen.